to uzavírá tuto mm, diskuzi. Další zasedání proběhne zítra 27. Eh, února. Začínáme o půl deváté ráno a program jednání zítřejšího plenárního zasedání je k dispozici na webových stránkách.